Dostáváme se k hlasování o předloženém návrhu na vyslovení nedůvěry Evropské komise. Toto hlasování eh, bude jmenovité, potřebujeme kvalifikovanou většinu, to znamená dvě třetiny odevzdaných hlasů. Prosím pěkně, zaujměte vaše místa a připravte se na jmenovité hlasování. Zahojí hlasování. Augenblick. No. Počkejte. Já byte sehr. Prosím pěkně. Já. Um, Pane předsedo, podle našich pravidel se nemá v parlamentu vystavovat žádný transparent, ale tamhle jich je celá řada. Můžete prosím poprosit eh, kolegy, aby je laskavě schovali, jinak si přivlastníme právo takovéto transparenty eh, vy, vy, věšovat i my. Za jedna, podle jednacího řádu nelze tady vystavovat žádné vleky a plagáty. Odstranili byste je, prosím. Ukončuji hlasování. Sto jedna hlasů pro, 461 odmítlo, 88 se zdrželo, čili tato žádost byla zamítnuta.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 Dámy a pánové, musíme udělat sdělení. Komise předsedů na zasedání podle článku 250 v souladu s článkem nařízení Evropského parlamentu a rady na závěr konání výboru LIBE, co e, týče ochránce lidských práv.